Vážené kolegyně, vážení kolegové, zasedání je znovu zahájeno. Zápis ze včerejšího zasedání byl rozdán. Máte k němu někdo poznámky? Zdá se, že tomu tak není. Potom je tedy zápis schválen.